Nejprve jsem eh, od skupiny EFD dostal žádost o nominaci pana Beltera eh, jako člena delegace pro vztahy s Japonskem, který by měl nahradit pana Mike Netrese. Má k tomu někdo něco? Pokud ne, tak vám děkuji. Podle článku 216 odstavce 4 vás je informovat o tom, že nebyla přeložena žádná žádost. Eh,